těmi svými díly eh, chtějí zacházet a zároveň by měli očekávat, eh, že jim prostřednictvím kolektivních správců eh, bude brzy zaplaceno, protože mají právo na toto odměňování, protože když hovoříme o tedy Eh, správcích, tak tyto organizace mají miliardy euro, které, která mohou rozdělit mezi eh, tvůrce. Takže to tedy jsou takové pozměňovací návrhy, které budeme mít. A mám jednu klíčovou otázku na Helmuta. Jak vidí správce práv kolektivní ve vztahu ke směrnici o službách, protože to je otázka, která se taky tohoto tématu týká. Ráda bych si poslechla jeho názor. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit ještě někdo zde ve výboru? Nikoliv, takže dáváme slovo komisi Aneta Germa, pokud to správně vyslovuji. E, ano, já jsem z jednotky pro autorská práva. Dobrý den. Chtěla bych dát takovou obecnou otázku na to, o čem se zde hovoří. My e, v návrhu komise vycházíme z transparentnosti e, přístupu k repertoáru a e, práva autorů jsou na prvním místě. A zpráva a kolektivní správci zpráv jsou zde klíčové. To je část té navržené směrnice. Obecně bych chtěla zareagovat na to, co říkal zpravodaj. To jsou věci, které jsou nejrelevantnější pro tento výbor a týká a hovořilo se o vytvoření stejných podmínek takže tak se možná rozšíří rozsah působnosti toho návrhu také na organizace, které jsou mimo Evropskou unii a o, jsou vytvořeny, existují mimo Evropskou unii a operují v Evropské unii. Taková pravidla ještě nejsou a e, netýkají se kolektivních správců práv, ale záleží na jednotlivých členských státech a každý členský stát při transpozici může rozšířit tyto, eh, tato pravidla i na eh, kolektivní správce mimo členské státy. A tento princip už se objevuje v textu, které připraveném irským předsednictvím, který se nyní zveřejňuje. a k organizacím, které spravují kolektivní práva, zde máme problém vynucování těchto práv, protože rozšířením eh, bychom způsobili to, eh, že členské že členové by museli toto eh, vynucovat v případě organizací, eh, které se vytvářejí mimo členské státy a jde zde tedy i o jejich kapacitu. Řekněme, jak nějaký čínský správce práv eh, může Eh, splňovat pravidla, která stanovíme ve směrnici. Před, eh, šlo by zde tedy o informační povinnost, řekněme. Pak zde jsou eh, takové osoby, jako jsou agenti nebo opera, operující nebo fungující organizace. Nejsou to organizace kolektivního zprávu, ale identivní, e, e, individuální operátoři nebo individuální agenti, kteří reprezentují autory. Komise chce zlepšit fungování tradičních správců práv a proč právě tato působnost? Vycházíme totiž z jejich zvláštního postavení na trhu, protože často mají dominantní pozici na trhu. Fakt je, že mají exkluzivní mandát vůči držitelům práv a jejich postavení je tedy velmi specifické. A pokud jde o ty další agenty nebo nezávislé operátory, tak tam ta pozice je úplně jiná, protože nema, nejsou dominantní na trhu a možnost vybrat si takového agenta nebo nezávislého operátora je právem autora a takoví tito operátoři taky poskytují služby na úplně jiném základě protože to nedělají kolektivně. Mají individuální tarify, individuální licenční podmínky, takže zde není přítomen ten prvek kolektivní zprávy. A právě proto komise v tom návrhu, který předkládá, nez, nezahrnuje Eh, tyto individuální operátory a agenty. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji a nyní se vracíme k panu Šolcovi. Eh, dostal jste otázku od zástupky komise? No, děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na ty otázky a potom na jednu připomínku zástupkyně komise. Snad bych začal tím, že řeknu, že se domnívám, že je pravda, že eh, tady máme velice kontroverzní eh, aspekt v tom, kdo by tedy eh, měl být začleněn do směrnice, ale mělo by být oprávněné, aby tradiční přístup Evropské unie Eh, tou formou kolektivních správců byl ochráněn, i když tu existují třetí trhy. Je to jiný právní postup, jiný právní postup, jako třeba v USA, nemá vést k tomu, že my jakožto posluchači tedy přebíráme některé produkty z těch vnějších trhů. Tak nám vnucuje, kdo má tedy právo hledat tu nejlepší zprávu práv, i když třeba Gema zvažuje ty nové tendence novou formu, jak přistupovat k těmto eh, právům. Musí být zachována ochrana v budoucnu, tedy jediná forma správce, kterou v Evropě známe. Eh, bude muset řešit problémy a takovouto organizací byla německá GEPA. Mm. například ve střetu s Googlem. To už se stává ve skutečnosti, takže tím, že eh, v současnosti máme směrnici v této oblasti, měli bychom zvažovat, co nám to přinese v budoucnu, až se bude eh, zvětšovat nebo i zmenšovat eh, mezinárodní výměna. A možná, že budeme mít e, určitý problém a to, jak ochránit kulturní rozmanitost Evropy e, také ve vztahu se spojenými státy. Chtěl bych říct, že to musíme mít na paměti, i když zde neimplementujeme e, každý aspekt do současné směrnice, ale musíme se zaměřit na budoucnost a mělo by být také možné pokrýt eh, ochranu práv eh, autorů k duševnímu vlastnictví a také musíme myslet na spotřebitele v mezinárodním měřítku. Eh, k další otázce práva autorů, hudebníků nemohou být slov, srovnávány s ostatními duševními eh, právy, například ve farmaceutickém průmyslu. Tady je situace odlišná. Máme směrnici o službách, a ta by neměla přímo pokrývat eh, tuto oblast. Mariči bych chtěla říci, že tedy nebudu proto, aby takováto eh, směrnice pokrývala tyto otázky. Jinak se velice těším na různé aspekty, které do toho vnesou stínoví zpravodajové. A doufám, že vytvoříme konečné stanovisko, které zohlední i naše aspekty vztahů mezi jednotným trhem EU a trhy ve třetích zemích. Takže eh, budeme mít tedy nový eh, postoj k eh, směrnici. Lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 3. květen v poledne. A nyní bod 14 pořadu jednání nevidím že by byl přítomen navrhovatel. Slyším, že pr- právě přichází. Ano, je to tak. Well, uh, item 14. Bod 14. Stanovisko pro výbor AFET. K doporučení radě komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajzií. Návrh stanoviska máte ve svých podkladech. Jde zejména o třetí eh, kapitolu eh, dohody o partnerství a spolupráci. Návrh stanoviska je k dispozici pouze v anglickém jazyce. Jednání o obou politických pilířích, o tomto třetím pilíři partnerské dohodě bylo zahájeno v říjnu 2010. My jsme sledovali velice důkladně toto jednání o třetím pilíři a koordinátoři za eh, tento výbor se rozhodli, že přispějí eh, k zprávě nebo ke stanovisku výboru AFET. Týká se to tedy té třetí kapitoly. Eh, Nikolo Rinaldi má slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dohoda o partnerství a spolupráci s Malajzí. Jak vidíme, ve vlastní zprávě pana kolegy Menendeze de Valle eh, obsahuje všechny důležitá témata. Problém spočívá v tom, že národní legislativa eh, v Malajzii eh, umožňuje trest smrti, což je pro nás ožehavá záležitost. Malajzie by se ho mělo měla vzdát. Kromě toho je potřeba bojovat proti klimatickým změnám a podporovat energetickou účinnost. Nicméně vlastní vztah mezi Evropskou unii a Malajzií se podle mého názoru netýká pouze politických otázek, které jsou podle mého názoru velmi důležité, ale týká se také otázek obchodních a ekonomických. V jihovýchodní Ázii máme velmi důležitý důležité eh, partnery a pro Malajzii jsme třetím nejdůležitějším eh, partnerem. Musíme si uvědomit, že Malajzie je z hlediska počtu obyvatel poměrně malým státem, je na 22. místě, co by vývozce do Evropské unie. To je také důležitý faktor. My vedeme s Malajzií jednání o dohodě o volném obchodu. Jednání navázala na neúspěch eh, při vyjednávání dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a ASEANem jako celkem. Eh, ta by se měla dokončit do roku 2015, přičemž Evropský parlament by ji měl schválit v roce 2014. Hospodářské vztahy s Malajzí jsou poměrně solidní. Před rokem tomu bylo tak, že eh, v Dubnu, konkrétně tedy v Dubnu roku 2012, jsme vedli poslední kolo bilaterálních jednání mezi Evropskou unii a Malajzí. Bylo to sedmé kolo jednání mezi Evropskou unii a Malajzí. Jak už jsem řekl, při těchto bilater- bilaterálních jednáních se diskutovalo o celé řadě témat. Některé otázky zůstaly bez odpovědi, například hygienická opatření, investice. V jiných oblastech bylo dosaženo pokroku, ale zase v jiných eh, se jednání nedostala dál z mrtvého bodu a byla odložena. Další jednání byla původně plánována na červen, následně byla odložena na listopad a nyní se budou konat začátkem května. Pro Malajzii je to velmi důležitý okamžik z hlediska vnitropolitického a do té doby není eh, možno říci, kdy se tedy bude pokračovat eh, dál v jednáních, eh, když odhlédneme od těch jednáních na eh, technické úrovni. Tady celkem za to je možno konstatovat, že jednání o, vnit, o volném obchodu pokračují velmi eh, pomalu a to především v důsledku vnitropolitické situaci v Malézii, v důsledku eh, termínu konání voleb. Problémy jsou podobné jako u jiných dohod o volném obchodu. To, co zažíváme u jiných eh, zemí zažíváme, zažíváme i v případě Malajzie. Jde o veřejné zakázky, aby evropské podniky měly přístup do výběrových řízení. Kromě toho jde o přístup k, léčiv, k léčivu. My jsme o tom hovořili o, v případě Indie a podobné je to i u Malajzie. Zeměpisná označení původu. Ma- Malajzii existuje zákon, který hovoří o zákazu používání alkoholu z náboženských důvodů, což samozřejmě celá jednání velmi komplikuje. Kromě toho se preferuje to, aby půdu vlastnili občané ma- malajské národnosti. To znamená, že v tomto bodě jsme ještě nedosáhli dohody. Byli bychom rádi, pokud by se nám podařilo co možná nejrychleji dohodu o volném obchodu s Malajzí uzavřít, tak aby Malajzie byla v podobné situaci jako Jižní Korea. To by znamenalo, že bychom mohli s, s touto zemí počítat i z geopolitického hlediska. Mohli bychom počítat s tím, že v této zemi patří, platí společné normy. Pan kolega Menendez se zabýval i dohodou o e, partnerství a spolupráci, nicméně především jde o dohodu o volném obchodu, protože pouze díky ní budou moci naše vzájemné vztahy skutečně uzrát. Jinými slovy, mohu, musím říci, že trochu závidím výboru pro zahraniční záležitosti jeho práci, protože si myslím, že vlastní podstata naší, našich vzájemných vztahů eh, spočívá v oblasti eh, sice spočívá v oblasti zahraniční politiky také, ale především v oblasti eh, obchodu. Děkuji. Děkuji, Nikolo. A nyní David Martin. Děkuji, pane, um, Děkuji, pane předsedo budu velmi stručný. Rád bych souhlasil s Nikolem v tom smyslu, že Evropská unie by se měla snažit o co možná nejambicioznější dohodu o volném obchodu e, s Malajzí. Nicméně nejsem si jist, pokud jde o ten přístup komise, nejsem si jist, jestli tady vyjednáváme e, zvlášť o dohodě o volném obchodu a zvlášť o dohodě o partnerství a spolupráci, nebo jestli vzájemně e, tyto obě dohody souvisí protože my jsme v případě Singapuru měli eh, paralelní vyjednávání o FTA a PCA. Byla to dvě eh, zvláštní jednání, nejsem si jist, jestli je to v případě Malajzie stejné a byl bych rád, kdybychom si to mohli vyjasnit. Já si myslím, že nejdůležitější otázky týkající se PCA jsou otázky zpěté se situací v oblasti lidských práv. Já vím, že Malajzie je již dlouho demokracie, ale přesto došlo k určitému zhoršení standardů v oblasti lidských práv a e, obávám se, že e, volby, které se budou konat v počátkem května, 5. května, e, by mohly vést k tomu, že některé skupiny budou marginalizovány a nebudou plně zapojeny do ekonomického a politického procesu Malézy. To znamená, že bychom tomu měli věnovat plnou pozornost. Pokud jde o dohodu o volném obchodu, tak Singapur je Eh, takovým měřítkem pro celou řadu dalších věcí a já si myslím, že Malajzie by eh, je měla naplnit také. Singapur eh, přijal v závěrečné standardy v oblasti GI a já si myslím, že je tady velmi důležité, abychom na tom trvali i v případě Malajzie. Nikol ve svém stanovisku Nikolo zmínil ve svém stanovisku, že je důležité, aby nebyl zhoršován přístup k léčivům. Rád bych tady upozornil na poslední odstavec, kde říkáme, že um, ehm, Malajzie má mnoho nerostných surovin a je důležité, aby neomezovala přístup uh, k nim. Musíme si uvědomit, že Malajzie má také mnoho deštných pralesů a dalších přírodních zdrojů flóry a fauny a že bychom tedy Malajzii měli vyzývat, aby tyto přírodní zdroje spíše chránila a ne zneužívala je. My jsme přijali Evropskou unii, Evropskou směrnici o eh, dřevě a Malajzii je Eh, tento právní dokument velmi eh, znám. To znamená, že to samozřejmě doléhá i na obchod se dřevem s Malajzí. Je potřeba, abychom tedy měli na paměti právní vývoj v tomto ohledu a dbali na to, aby nedošlo k porušení ekosystému v Malajzii. Musíme eh, dbát na rovnováhu, na využívání přírodních zdrojů, ale zároveň, za, zároveň musíme dbát na zachování ekosystému a musíme vybízet Malajzii k tomu, aby chránila své přírodní zdroje. Nicméně samozřejmě podporujeme to, aby s Malajzí byla uzavřena jak dohoda o volném obchodu, tak dohoda o partnerství, spolupráci. Rád bych věděl, jestli eh, obě dohody eh, jsou záležitostí, o které se vyjednává společně, anebo jestli jsou to dvě eh, zvláštní oddělené záležitosti. A Janik Žadu, Greens. Janik má slovo, prosím. Děkuji, pa... promiň, promiň. Děkuji, pane předsedo. To je asi nějaké nedorozumění. Eh, David Martin zde má připomínku, kterou jsem vlastně měla přednést a Jinými slovy řečeno se to naprosto kryje. To bychom mohli velice snadno říci k této dohodě. Nás samozřejmě zajímají ty eh, přírodní stroje a suroviny v Malajzii. To budí určité obavy a také mám obavy, zda jsem všechno správně pochopil, to, co říká náš kolega. Říká, až když budeme mít dohodu o volném obchodu s Malajzií, teprve potom dozrejí naše vzájemné vztahy. Pochopil jsem to správně. Paul Murphy. Thanks. Um, eh, Děkuji vám a děkuji eh, eh, kolegovi za názor. Vím, že prostě nesouhlasí se mnou, ne, není to tak? Teď mám na mysli vás a vaše kolegy z EPP. A to bylo v podstatě jen pro pobavení publika. Myslím, že bychom měli využít příležitosti vyjádřit se a nesouhlasím s tím, že se máme zaměřit jenom na služby, na přístup k surovinám a máme zde taky zhoršování lidských práv, jak říkal David, zhoršování životních standardů a máme zde eh, ty otázky tedy eh, dohody o partnerství a spolupráci a dohody o volném obchodu a měli bychom věnovat pozornost všem problémům, které zde jsou. Je zde řada eh, vážných problémů v oblasti práv práv pracujících, e, možnosti se schromažďovat a kolektivně organizovat. E, tam jde o e, úmluvy Mezinárodní organizace práce, o fungování odborů, Eh, odborů, které by byly svobodné, na rozdíl od odborů, které jsou eh, v, eh, v organizovány v určitých podnikách, protože jde o volební práva a zahraniční pracovní, pracovníci nemají povoleno volit, aby nedocházelo k, ke zkreslení výsledků voleb, takže prostě tam jsou lidi, kteří prostě nemohou volit do nezávislých odborů, pak zde jsou ty zvláštní ekonomické zóny,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 kde neplatí minimální mzda a je ještě daleko sil, a je tam ještě daleko větší opozice vůči svobodným odborům a pak je zde tedy ta otázka těch minimálních mest. Eh, zákon byl schválen v loni, měl začít platit letos, ale zase je tam prostě spousta výjimek, kterých se to netýká, kterých se netýká těch minimál, ta minimální mzda, takže si myslím, že je třeba věnovat pozornost pozornost tomuto i migrujícím pracovníkům, kteří jsou na tom hrozně protože mezi lety 2005 a 2010 za eh, přes nejrůzné přestupky, především Kambodžani, eh, eh, mladí pracovníci, především ženy, byli byčováni a mláceni holemi za nesebemenší přestupky. Těch bylo, bylo jich zhruba 20 tisíc. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Eh, děkuji vám eh, za komisi. Mohu říci, že komise vítá eh, toto stanovisko a ty klíčové, klíčovým aspektům se budeme věnovat a také souhlasíme s tím, že Malajsie je významný obchodní partner v rámci ASEANu a Víme, že Singapur je zvláštní případ v rámci ASEANu, takže mm, my v Eh, komisi se eh, eh, cíláme velké iluze, pokud jde o obnovení jednání o dohodách o dohodě o volném obchodu protože Malajsie bude hlavním hráčem v rámci ASEANu. Volby byly posunuty, ale budeme v kontaktu se svými eh, protějšky a doufáme, že ať toho 5. května vyhraje kdokoliv, tak se nám podaří znovu pokračovat v jednání. A pokud jde o současné problémy, které stále trvají, je to tak. Do určité míry jde o standardní věci, které jsou na seznamu i ostatních zemí ASEANu, ale Malajzie má dále určité specifické eh, eh, rysy, protože tam máme eh, záležitost náboženskou. Bumi, otázka Bumiputra, Bumiputry a e, pak je zde otázka pro objasnění. E, ty e, dohod, bude probíhat zároveň jednání o dohodě o partnerství a spolupráci a dohodě o volném obchodu. Ta jednání budou probíhat současně, i když jde o různé nástroje. V případě zemí ASEANu jsme jednání o partnerství a spolupráci začaly dříve, například v případě Indonésie a někde probíhají zároveň, což je případ právě Malajsie. A pokud je o celkové politické cíle, tak je velmi důležité, aby bychom měli i dohodu o partnerství a spolupráci, i dohodu o volném obchodu, protože nám to pokrývá jak politickou dimenzi, tak obchodní dimenzi. Pokud jde o ten obchod eh, a je mm, potřebujeme eh, tu dohodu o volném obchodu, abychom mohli, eh, aby to mohlo fungovat. Takže pokud jde o ten druhý bod, o ty přírodní zdroje, my velmi tlačíme na kapitolu udržitelného rozvoje s Malajzí, protože právě ty věci, o kterých jste se zmínil, jsou pravdivé. Je to palmový olej, dřevo, pracovní podmínky to figuruje zcela jasně eh, mezi body, o kterých jednáme a eh, jsme rádi, že parlament eh, trvá na těchto bodech, protože fakt je, že to jsou největší problémy vlastně toho jednání s Malajzí. Děkuji vám. Nikola Rinaldi dvě věci. Podle mých zdrojů tak ta jednání neprobíhají pomalu. Ne, probíhají pomalu. Nebo vlastně neprobíhají pomalu, protože neprobíhají vůbec. Zastavila se. A můžeme eh, dojít k nějakému závěru jednání s Malajzí a k uzavření dohody, když Malajzie neprojevuje žádnou vůli se přiblížit našim požadavkům týkajícím se ekologických standardů. A další věc, pokud máme dva právní nástroje, dvě dohody, máme jeden pilíř, což je eh, politické partnerství a druhý pilíř, kterým je, je eh, dohoda o volném obchodu. Eh, proč nemáme, neuděláme něco je za AFET něco, co by bylo naše. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A eh, eh, diskuse eh, se netýká Eh, našeho jednání o eh, dohodě o volném obchodu mezi námi a Malajsí jde o dohodu o partnerství a spolupráci. Ale proč, když to tak je, tak eh, proč vlastně se tady nejsou i ty záležitosti, záležitosti obchodu, který je náš vlastně. Ano, k tomu taky se dostaneme. Jednání jsou zablokována jsou určité kontakty na technické úrovni, ale jak už jsem se zmiňoval, vzhledem k volbám v Malajzii, Měli jsme poslední kolo jednání v dubnu toho minulého roku a od té doby se nestalo nic. Volby se uskuteční během dvou týdnů a doufáme, že eh, ještě eh, koncem jara ta jednání budou znovu pokračovat. A k tomu, o čem jste se vy zmiňoval, pane předsedo, a aby to bylo jasné taky Janikovi. Já se snažím tady říct si to, že je velmi snadné v uvozovkách projednávat o dohodu o partnerství a spolupráci s Malajzí, ale je velmi obtížné eh, projednávat dohodu o eh, volném obchodu s Malajzí, protože právě jde o obchodní úroveň. My máme, chceme mít vyvážený rámec a dohodu mezi námi a Malajzí eh, o obchodu a ekonomických vztazích, eh, tak aby ty vztahy byly zralé, řekněme, aby byly, eh, aby byly z, plnoprávné. A eh, nejsem osoba, která by se měla na toto ptát, ale každopádně bych rád řekl, že klíčové vztahy mezi Evropskou unii a Malajzii, i když se projednávají obě dohody zároveň, tak budou vlastně vycházet z té eh, dohody o volném obchodu. Malajzie není jedinou zemí v Asii, kde probíhají paralelní jednání. Máme stejně, vedeme stejně paralelní jednání s jinými zeměmi. A ještě jednou bych rád řekl, že skutečné nástroje který, pomocí kterých můžete získat eh, po určitou pozici v tomto regionu, je mít vyváženou dohodu o volném obchodu. A myslím si tedy, že dohoda o volném obchodu je daleko důležitější než dohoda o partnerství a spolupráci, protože stanovuje principy vztahů mezi eh, námi a druhou stranou, protože ty vztahy jsou především obchodní. A k tomu, co eh, říkal Janik a e, k surovinám. Malajzie eh, má politiku, podle které penalizuje Evropu ve vztazích k surovinám, na rozdíl od Číny. A my chceme mít spravedlivý přístup Eh, k ním a eh, chci zamezit nedorozumění, ale chceme mít určité pojistky, pokud jde o ekologické dopady a v životním prostředí chceme udržet standardy co nejvyšší. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 3. května ve 12 hodin v poledne. bod číslo 15. První výroční zpráva Komise Evropskému parlamentu o činnosti exportních úvěrových agentur členských států. My jsme příslušným výborem, naším zpravodajem je Janik Žado, je naším expertem eh, na toto téma a dávám mu tedy slovo aby prezentoval návrh zprávy a dále bude eh, diskuse. Janik Žado, máte slovo. Merci, monsieur président. Uh, on a déjà eu des échanges de vues hein, sur ce rapport. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme eh, na toto téma nejrůznější výměny názorů a my jako Evropský parlament jsme samozřejmě formulovali přání eh, volající po větší transparentnosti. Chceme, aby tyto agentury pro vývozní úvěry plnily cíle, které jsou zakotveny v cíle, eh, ve smlouvách Evropské unie. Pokud jde o výkaznictví, o zohlednění ekologických hledisek, do zahraniční politiky, o dodržování lidských práv a tak dále. To všechno by mělo být do eh, těchto zpráv zahrnuto. Máme nyní k dispozici první zprávu a pokud jde o její obsah, máme určité pochybnosti. Zpráva nám byla předložena, bylo zároveň řečeno, že to není oficiální dokument, přesto byl distribuován a následně bylo obtížné si k tomu dohledávat určitá data, to znamená, že se objevily pochybnosti o tom, jaký je vlastně statut té zprávy, Eh, a vedlo to k tomu, že dneska na zasedání koordinátorů jsme se shodli, že prodloužíme eh, lhůtu, pokud jde o akt přenesené pravomoci komise. Chceme pouze zajistit, aby další zprávy byly veřejné dokumenty, veřejně přístupné zprávy, které je možno eh, předat jak Evropskému parlamentu, tak dalším orgánům. Pokud jde o vlastní obsah zprávy, tak moji eh, zprávu k tomu jste obdrželi před dvěma nebo třemi týdny. Jde o to, že jsme se eh, snažili klás důraz na věci, které nám jako Evropskému parlamentu leží na srdci. Musíme si uvědomit, že přes tyto agentury plyne velké množství finančních prostředků a proto je velmi důležité, aby při své činnosti zohledňovali cíle, které jsou zakotveny ve smlouvách Evropské unie. My jsme tedy říkali, že dneska není vůbec jednoduché eh, zohledňovat nefinanční aspekty ve výkaznictví. Je to potíž, se kterou bojují všechny instituce. Je velmi důležité, aby eh, se kladl důraz na lidská práva, na ekologii a tak dále. Zjistili jsme, že tu tedy jsou problémy, že je velmi těžké všechna tato hlediska zohlednit, nicméně jsme eh, předložili návrh, který by měl vést k tomu, že Eh, zpráva, kterou obdržíme příští rok, by nám měla poskytnout více informací o činnosti eh, agentur pro vývozní úvěry, tak abychom mohli zajistit, že skutečně eh, budou dodržovat příslušné cíle. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuzi. Dobře, takže zahajuji diskuzi. Pane předsedo, Já souhlasím s panem Žadou bez výhrad. Když jsme dělali základní legislativu, tak základním bodem bylo to, aby tu byla větší transparentnost. Abychom zajistili větší transparentnost, to byl také kontext, ve které jsme přijímali tuto zprávu. Pokud eh, máme takovouto zprávu, tak samozřejmě nemá smysl, abychom s ní nakládali jako se do, důvěrným dokumentem. Je potřeba, aby eh, se na něj mohla podívat eh, věřejnost, aby veřejnost mohla zjistit, k čemu takovéto agentury vlastně jsou. To je náš hlavní zájem. Vždycky samozřejmě bojujeme s tím, že obchodní politika je podezírána z toho, že zastává toliko parciální zájmy a že jsou eh, veřejné zájmy z obchodní politiky vylučovány. To znamená, že ve všem, co děláme, musíme postupovat co možná nejvíce otevřeně, co možná nejtransparentněji a proto požadujeme otevřenou, transparentní eh, zprávu, která dostojí těmto požadavkům a proto tedy eh, žádáme prodloužení lhuty pro předkládání námitek eh, k aktu v přenesené pravomoci, tak abychom mohli všechny tyto výhrady dostatečně formulovat. Prosím, máte slovo. Děkuji, budu stručný. <laughs> There's no polite response to that. Uh, first of all, I'll start off by saying that, uh... nejprve, nejprve bych rád řekl, že poslanci mé malé frakce byli ostře kritizováni na plénu za to, že se neúčastní zasedání uh, výboru. A když se rozhlédnu tady po sále, tak vidím, že tady není ani jeden jediný poslanec za EPP. A pardon, jeden právě přišel. Jeden přišel jako na zavolanou. A není to ani jeden uh, poslanec ECR, která, to což je frakce, která to má čtyři poslance a tři z nich jsou britští konzervativci. To znamená, že možná by bylo dobré, kdyby někteří poslanci zmírnili svoji kritiku na planárce. Důvod, proč uh, eh, jsem, přišel, uh, Eh, a vzhledem k tomu, že eh, tady není jediný poslanec EPP s výjimkou pana Šťastného, který neslyšel prezentaci pane Žanu. Eh, rád bych tedy řekl, že to je velmi důležitý dokument. Velmi důležitá záležitost. Samozřejmě, že v jakékoliv diskuzi musíte učinit víc než pouze to, že budete hovořit o vzájemných nesrovnalostech vývozní agentury, agentury pro vývozní eh, úvěry by měly se stotožňovat eh, s aspiracemi Unie a Evropské služby pro vnější činnost. Každý, kdo s tím má zkušenost, ví, že to je velmi byrokratická záležitost. Transparentnost je jedna věc a by- byrokracie je věc jiná. A já si umím představit jen málo věcí, které mají horší dopad na úspěch a fungování vývozu horší dopad na úroveň zaměstnanosti ve členských státech. Já si myslím, že tyto agentury pro vývozní úvěry by měly být předmětem byrokratických pravidel, které eh, mají jediný smysl a sice ospravedlnit existenci Evropské služby pro vnější činnost. Ve zprávě je odkaz na to, že obchodní politika by měla zohledňovat cíle, které eh, eh, stělesňuje Evropská služba pro vnější činnost a tak dále. Nebo bod číslo 11, eh, kde je řečeno, že je potřeba provádět hloubkovou kontrolu projektů oficiálně podporovaných vyvozními úvěry a tak dále. Eh, já si myslím, že agentury pro eh, vývozní úvěry tak činí, protože v podstatě doplňují mezeru nebo překlenují mezeru, která tu je v soukromém sektoru. A nebo další bod. Eh, já se pak dostanu k těm finančním částkám, ale pokud se podíváme na bod číslo čtyři, tak tady se hovoří o specifických požadavcích v oblasti výkaznictví. Já si myslím, že bychom měli zvážit, eh, jestli to není destruktivní, jestli to nemá negativní dopad na fungování agentur pro vývozní úvěry, protože oni by měli eh, podávat komisi zprávy, aby ji uspokojili, aby ji předkládali eh, nejdůležitější, nejrůznější dlouhé seznamy a tím ospravedlnili existenci Evropské služby pro vnější činnost. A můžu pokračovat dál. Nejsme schopni eh, posoudit, jestli agentury eh, jsou v souladu s cíly Evropské unie a tak dále. Já si myslím, že to samo o sobě je velmi subjektivní. Já řeknu ještě jednu, úplně poslední věc. A je to věc, která je klíčová. Měl jsem tu čest že zastávám zájmy svého, svých voličů podle nejlepšího svědomí. A proto chápu, že někteří kolegové eh, mají zvláštní přístup k obchodním dohodám a že je vážou na lidská práva, na společenskou odpovědnost podniku. Samozřejmě, že všichni jsme pro lidská práva a společenskou zodpovědnost podniků, ale Eh, jde o to, co si pod tím představujete. Jde o to, že toto je frontální útok na 250 miliard euro, což je hodnota eh, úvěru nebo vývozu členských států. Pane Žodo, vy jste autorem e, této zprávy. Nezaměstnanost ve Francii přesahuje 10 Já nevím, jaká je nezaměstnanost v západní Francii, což je váš volební okrsek. Možná, že byste nám to mohl říct vy ve vaší reakci. Nicméně vás vyzývám, abyste velmi pečlivě zvážil e, to, jestli tím, když budete zasahovat do fungování těchto agentur, e, ne, ne Eh, zkomplikujete vývoz. Snížíte míru vývozu a tím zvýšíte nezaměstnanost. A to je samozřejmě velmi eh, negativní eh, pro historii vaší země i země mé. Děkuji. William Nartmouth. I think that, that if there is some... Já domnívám se tedy, pokud tady něco je, tak je to eh, diskriminace malých politických skupin, ale to jistě neplatí pro mě. Já eh, kladu velký důraz na spravedlivý přístup. Pan Kaspery chce na to zareagovat. Vážený pane předsedo, Rád bych řekl několik slov za prvé jménem mého kolegy Whistlelore, který je stínovým zpravodajem a nemůže se účastnit, musí být v Německu a potom bych rád připojil několik osobních připomínek a co se týče eh, za Stoupení členů EPP mohu vás ujistit, že z pravidla eh, hlasujeme jednotně a můj kolega Vistrovolc bude hovořit jako eh, první a potom uvidíte, že bude přítomno 20 let. Já jsem ale dal slovo jenom vám, abyste zareagoval, protože předtím eh, má právo Paul Murphy na zhrnutí svého příspěvku. Děkuji. Respektuji vaše rozhodnutí, pane předsedo. Domnívám se, že za prvé bych chtěl zdůraznit to, co řekl Janik k tomu postupu. Je to neuvěřitelné, jakou máme situaci, dom, ohadujeme se na něčem, že voláme po eh, transparentnosti eh, a není to k dispozici veřejnosti, takže to zesměšňuje celý ten eh, proces eh, veřejného přeskumu, eh, když eh, se na to veřejnost nemůže vůbec podívat. Zase se to stalo a je to tedy jasné poslání vyplývající z tohoto usnesení. Je to takový žert, co se týče obsahu, tak velice souhlasím s Janikovou zprávou a myslím, že jsme si vyměnili celou řadu názorů a nejenom, že to je možné, ale nemáme k dispozici dostatečné zprávy, abychom viděli, jaký je dopad eh, těchto eh, exportních úvěrových agentur, a také z hlediska lidských práv a podobně. A eh, půjde to za obecný přístup z OECD a Potom je tu ta část, která říká, říká, že na základě článku 21 vytvoříme nový přístup, tak to bude správné, pokud ho zachováme v usnesení. To bude tedy silný signál ze strany parlamentu, důležitý. A, a e, ještě bych chtěl dodat, že zapotřebí budou konzultace, zapojení občanské společnosti a tak dále. Děkuji. Děkuji a pan Kaspary za EPP. Vážený pane předsedo, krátce přečtu připomínky kolegyně Rovold, která, jak už jsem řekl, kvůli pracovnímu zaneprázdnění v Německu se nemůže zúčastnit. Vážení kolegové, zpráva eh, Ženika Jado obsahuje některé novinky, s nimiž nemůžeme souhlasit. Dále jde také o otázku, zda zpravodaje eh, na dopady na obchod. Vzhledem eh, k lidským právům se to pojistné a stanovuje v společném přístupu OECD. Těžko realizovat realizovatelné je další specifikování a dále je možné projekt eh, podporovat jenom, když jsou kalkulovatelná rizika a mohou být zohledněna při výpočtu v této zprávě bude nutné provést ještě další změny a také z ní nevyplývá žádná strategie, jak bude možné realizovat ty novinky. Upozorňuji na to, že je to sice zpráva z vlastního podnětu, ale ta realizace by měla být eh, smysluplná a jasná. Doufám, že nalezneme společnou cestu stejně, jako se budeme společně snažit, aby eh, země OE které jsou mimo OECD, respektovaly směrnici. Tolik má eh, kolegyně Krista Rovolt a pokud dovolíte, mám ještě některé osobní připomínky. Já jsem si tuto zprávu kolegy Žado dobře pročetl. A kdybychom eh, žili v takovém světě, jaký si ho v Evropě eh, představujeme, tak bych mnohé podepsal, ale já se obávám, že celý svět nevypadá tak, jak si to myslí dobří lidé v Evropě. U nás nás jsou nedobří eh, lidé a mimo jich je možná ještě mnohem eh, eh, více. A kam směřují. Jsme svědky dramatické konkurence v tomto světě. A zjišťujeme, že úvěrové agentury mají podniky podporovat, aby eh, zakotvili na určitých trzích a všichni sledujeme společný cíl podporu lidských práv, demokracie, ale eh, věřím, že když budeme zadávat nadměrné úkoly eh, na naše naše úvěrové agentury a nebude to ve smyslu našeho cíle. Já podporuji ten cíl, ale nadměrné požadavky vzhledem k tomu, co dělají ostatní, eh, málo pomůžeme exportním úvěrovým agenturám a ještě méně podnikům eh, na eh, exportních trzích, takže naše podniky nezískají zakázky a již je taková situace, že například čínské evropské agentury se toho nedrží. Eh, nedrží se požadavků OECD, těm nejde o lidská práva, životní prostředí a demokracii a čínské podniky nám seberou ty eh, zakázky a to je problém. Já souhlasím s tím, jsem přesvědčen, musíme udělat mnohem více pro demokracii a lidská práva, ale když to budeme dělat tak, eh, že naše podniky neuspějí, pory a vlády nebudou s námi v kontaktu protože všechno se bude přesunovat tam, kde vůbec nepůjde o e, životní prostředí a lidská práva, tak si nepomůžeme. Můžeme prohlásit, máme skvělé standardy, my jsme ti dobří na tomto světě, ale e, pro lidi přímo v místě e, dosáhneme pravého opaku, protože budou z diskuze vyloučeni. Měli bychom si proto velice dobře promyslet, jak budeme formulovat eh, reálné eh, požadavky eh, na exportní úvěrové agentury, jak je můžeme ještě zlepšit, ale když přestřelíme v požadavcích, nedosáhneme vůbec ničeho. Podmínky se spíše zhorší. Musím si, že ne všichni konkurenti v tomto světě jsou tak upřímní jako my. Any other from the... Chce se někdo z výboru ještě vyjádřit? Nikoliv, tak dáme slovo komisi. A mám zde, pokud jde o tento materiál, eh, napsáno. Mám tady dvě jména, Scholz a Jimeno. Jmenuje se Kristof Kiner, <laughs> ale pracujeme v tandemu, možná spíš v triu. E, vidím, že komunikace by se měla zlepšit. Ano, zlepší se a tím se dostávám k hlavnímu bodu, o kterém chci dneska hovořit. My e, ve Francii e, máme takové přísloví, které existuje i jinde, bohužel zaznělo francouzsky a chtěl bych říci, že eh, komise se snaží eh, podpořit transparentnost tím, že bude poskytovat eh, tím, že, poskyt, tím, že poskytuje předem kopie svých zpráv a nakonec je to považováno za krok proti transparentnosti. Nařízení předpokládá, že Eh, komise bude poskytovat výroční zprávy podle eh, národního legislativního rámce a v případě některých členských států autorizace eh, z publikací na národní opera na národní úrovni prochází zvláštním postupem, čímž vlastně máme problém s tím, abychom vám eh, poskytli definitivní veřejnou verzi, o které teď diskutujeme. diskutujeme. Takže to je tedy ta naše zpráva pro tentokrát. Není to váš problém. A jinak eh, k tomu zbytku bych rád řekl, že jsme velmi rádi, že zde jsme a že máme příležitost diskutovat o této zprávě z vlastní eh, iniciativy a že eh, máme podněty, které do té zprávy dáme a těšíme se, eh, že tato Eh, jednání a tyto diskuse budou, pojed, budou pokračovat na základě konkrétnějších, ještě konkrétních záležitostí. Takže, eh, Janik, chcete se nějak k tomu vyjádřit nebo nechcete? Eh, děkuji, pane předsedo. Kdyby měl, kdybych eh, se, se měl vyjadřovat k všemu a kdyby se všichni chtěli vyjádřit, trvalo by to celé odpoledne, ale chtěl bych jenom eh, připomenout, o co jde eh, v této zprávě, protože zde nestanovujeme nové standardy, pokud jde o životní prostředí, lidská práva, pravidla státních dotací. O co zde vlastně jde? Jde zde o tom, že chceme sledovat naší zahraniční politiku, naší zahraniční obchodní politiku a vůbec akce Evropské unie transparentnější. Takže když se podíváme na úvodní zprávu, tak jak já to tedy chápu, nikdy jsme nechtěli spochybňovat to, eh, co Evropská eh, úvěrová agentura dělá v jiných členských státech. My zde eh, nedefinujeme lidská práva, nestanovujeme žádné takové standardy. To není náš cíl. Chceme větší transparentnost toho, co exportní úvěrové agentury dělají. To se tedy týká zahraničního obchodu. A druhá věc. Měli jsme velmi dlouhou diskusi o nezaměstnanosti, o příčinách nezaměstnanosti, co můžeme dělat proti nezaměstnanosti. A jsem velmi překvapen, že britští poslanci neustále volají nebo se dovolávají jiných eh, skupin toho, že eh, někteří poslanci jsou nebo zase nejsou přítomni, eh, volají po rozepsání přesném toho, jak se utratí každé jednotlivé evropské euro. Chtějí vědět, kam jde každý cent, ale to se, nekon, to se netýká vnějších ekonomických činností Spojeného království. Já chci být spravedlivý. Větší transparentnost v Evropě je eh, eh, legitimní, ale zároveň bychom měli uplatňovat stejné standardy pro Spojené království když mluvíme o této transparentnosti. A e, hovoříme o e, evropských úvěrových agenturách, které utratí 250 e, miliard každý rok. A jaké jsou alternativy těchto 250 miliard, které nějakým způsobem použije a utratí evropské úvěrové agentury. Takže nechceme vědět příliš mnoho, co je za těmi ekonomickými aktivitami členských států, zda to slouží hospodářství, vytváření pracovních míst, zda to má cíle eh, ve službách. Podle mého názoru totiž ty cíle jsou jasné. Chceme podpořit transparentnost, chceme větší transparentnost a chceme, aby členské státy měly exportní úvěrové agentury, ale chceme vědět, jaké mají cíle. Jde otázka, zda ušetří pracovní místa, zda odpovídají evropským Eh, ekologickým eh, modelům a hospodářským modelům. Eh, nemůžeme konkurovat hospodářství nebo ekonomice, jako je čínská, když budou čínská práva úplně někde jinde. Lhůta k podání pozměňovacích návrhů je 6. května 18 hodin odpoledne to je, tady je rozdíl od, e, oproti návrhu, protože e, tam se uvádí, že je to 12 hodin, tedy poledne, a nyní uvádíme 18 e, hodin. A přejdeme nyní k bodu číslo 6, kterým je prozatímní dohoda o hospodářském partnerství Unie a Střední Afriky to zde jde o dočasnou dohodu o hospodářském partnerství a týká se to eh, Evrop, týká se to ekonomický, eh, dohod o ekonomickém partnerství s africkými zeměmi a dám slovo Davidu Martinovi, který je eh, naším zpravodajem a my jsme příslušným výborem, gestčním výborem. Já jsem se přehlédl, promiň, my jsme příslušný výbor. A naším zpravodajem je David Martin, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Předpokládám, že první věc, kterou bychom měli vědět, že dočasná dohoda s Kamerunem je, eh, a vlastně nesou, eh, a, a, a je to dohoda, které se, která se týká částečně i dalších středoafrických zemí. My jednáme prakticky už dekádu, protože jsme začali už někdy po roce 2003, když jsme eh, tu dohodu jsme začali vlastně tak jako už mít jasnou v roce 2007 a 31. prosince Eh, eh, na základě té dohody začala výjimka, byla eh, pod, výjimka prodloužena až do 30. prosince 2007. Dále v září 2007 byla připravena, takže my už budeme mít prakticky desetileté výročí, když než skončíme. Ta práce je podle mého názoru pomalá, ale každopádně tu dohodu vítám a vítám ji z i, i tak, jak zaznělo e, na plenárním zasedání, protože e, na základě tohoto jednání pak v roce bude mít výhody, bude ovlivňovat rok 2014, e, protože kamerunské zboží bude mít větší přístup do Evropy a je to tedy pozitiv, má to dopad na a bude to pozitivní pro Kamerunce. Jde pokud jde o Kamerun sám, je to eh, ambiciozní agenda pro region střední Afriky. V Kamerunu je velká eh, chudoba, 40 zhruba obyvatelstva žije v chudobě a eh, tato legislativa, tamní legislativa eh, diskriminuje eh, geje, na to je eh, tato, na, na, na to je, je Evropská unie citlivá a řekl bych, že nic z toho nám ale nezabrání schválit EPU a jsou zde a na základě eh, do obchodního režimu z kotonu eh, nebo budeme se řídit tedy eh, obchodním režimem z kotonu. Zde budeme, dále se zaměříme jenom, nebo bude se pokračovat čistě s Kamerunem a ne s ostatními zeměmi. Jde o regionální integraci, která tam sice probíhá, ale není vysoká a jsou i jiné instituce, které se pokouší nějakým způsobem iniciovat eh, obchodní vztahy s, eh, eh, s tímto regionem. A pokud nepodepíšeme nebo neschválíme tuto dohodu, budeme diskriminovat Kamerun takže bych byl proto, abychom schválili eh, dočasnou eh, EPA, eh, dohodu o ekonomickém partnerství. Petr Šťastný má slovo. Děkuji jménem EPP. Vítáme to, že Kamerun je první. Možná mám špatné Eh, poznámky ale eh, když vycházím z toho, co říkal David, že to začalo v roce 2002, tak už vlastně ta, těch deset let uplynulo eh, před rokem. Jsou z toho, když hovoříme o příslušných výnosech, nebo přínosech, tak ty přínosy nejsou jenom bilaterální, ale multilaterální, protože jednáme s celým regionem a cíl je, aby ten celý region se byl do toho začleněn, protože tam kromě Kamerunu je dalších šest zemí, Davida velmi respektuji, plně mám, mám plnou důvěru v toho, to, co říká i co říkal na plenárním zasedání, ale fakt je, že eh, musíme hledat nějaký, nějakou podporu. A eh, eh, a Kamerun je první okurka, kterou taháme z plechovky. E, když tam začneme potom, bude to mít přínosy pro celý region a doufejme, že i, i pro Evropskou unii. E, další je Nikolo Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. My tu dohodu vítáme a děkujeme za práci, kterou na tom odvedl David Martin. Souhlasíme s tím, co řekl. Kamerun je velmi zvláštní země. Je to země plná rozporů. Samozřejmě, že je to země, která není až tolik závislá na vnější pomoci, ale je to země, která je zároveň velmi závislá na surovinách. Je to země, která má velmi zvláštní proces modernizace a demokratizace. Eh, určité věci jsou pozitivní, ale na druhé straně eh, jsou tu eh, autoritářské tendence. Například legislativa zaměřená proti homosex, homosexuálům. To znamená, že je to země, která se na jedné straně rozvíjí a na druhé straně spadá do větší chudoby. Je to země, která je mezi Nigerii a Kongem, to znamená dvěma azijským, africkými velmocemi. A to je velmi důležité. A kromě toho je velmi důležité, abychom pečlivě monitorovali, jak dohoda o partnerství pomůže Kamerunu k tomu, aby se ubíralo správným směrem, aby tedy se vzdalo násilí. aby se snažilo o hospodářské reformy, demokratizaci a zlepšilo sociální situaci. Francisky Keller, Greens. Zelení mají slovo. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem tady nebyla úplně na začátku, tak nevím, jaké byly důvody k toho spoždění, ale ráda bych se podívala na výsledky a tady vidím určité problémy. Máme zde určité principy, na základě kterých se musíme podívat na tento region, podpořit regionální integraci. Když vyjmeme jednu zemi, tak všechny z určitého regionu, tak další země explicitně a další země řeknou, že explicitně, že nechtějí se eh, stát členy eh, takové věci nebo nechtějí tyto dohody, tak to bude problém i pro Kamerun. A já chápu tak, že eh, Kamerun požádal o eh, změnu tarif, o, poz, o zdržení změny tarifů, o zrušení těch tarifů. A co se teď stane? Začnou se rušit ty tarify a co to znamená pro regionální integraci. Myslím, že bychom teď se tomu měli také věnovat. Uh, myslím si, že je důležité, zda to taky podléhá monitorovací mechanismu, monitorovacímu mechanismu, jak říkal pan eh, Rinaldi, protože Kamerun eh, je země, která vlastně spoléhá na své suroviny a navíc je to eh, významná země v celém regionu. A v minulém štrasburském týdnu jsme se shodli na tom, e, že e, budeme obecně, že se obecně zamyslíme nad EPA, na dohodou o ekonomickém partnerství. Proč je tady tak velké spoždění, proč to tak dlouho trvá? Myslím si, že to by bylo důležité udělat protože opravdu se z toho jinak rychle nedostaneme. Měla bych mnohem více poznámek. Myslím si totiž, že ta dohoda není výhodná pro Kamerun, protože tady chybí eh, spousta eh, pojistek, eh, například to, to schéma snižování tarifů o 80 a tak dále. Já to nekritizuji, Eh, eh, ale zeptala bych se vás, nebo chci se vás zeptat, jak to všechno, jaký všechno to má dopad na regionální integraci. Helmut Scholz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že s dnešní výměnou názorů k tomuto návrhu zprávy se ukazuje, do jakých nebezpečných vod jsme se eh, obecně vydali eh, tím hlasováním ve Štrasburku minulý týden. To znamená, že jsme vytvořili umělý tlak, který ne umožní, abychom se tímto tématem dále zabývali vážně. A teď bychom měli pouvažovat o tom, jak budeme eh, přistupovat ke stanovisku k tomuto tématu. A David Martin, a já mu děkuji za úvodní slova, jasně ukázal, dohoda se střední Afrikou je dohodou s jedním státem. To znamená, že opět porušujeme původní eh, přístup eh, strategii vydávání obchodu, tedy regionální spolupráce. Tato otázka je stále otevřená a v tom důvod, zdůvodnění Davida Martina z dvou třetin to zdůvodňuje a říká, že bychom neměli souhlasit, i když potom eh, dospěje k jinému závěru, alespoň podle mě. Co tedy znamená tato dohoda pro regionální integraci? Jsem přesvědčen, že mnozí se s eh, touto dohodou vůbec neseznámili s ochrannými doložkami, eh, s konkrétním obsahem kapitol a spousta věcí je otevřených. A ještě další aspekt, to, co před čtyřmi roky v roce 2009 bylo dojednáno, již nemusí odpovídat stavu eh, vyjednávání o jiných dohodách eh, o partnerství, takže je to rozpor eh, mezi i tím, co je potenciálně možné v roce 2013-2014, ale to je důležité v zájmu regionálního zapojení z hlediska výkonnosti ekonomik dotčených zemí. Pokud dojde k eh, souhlasu s touto dohodou, eh, může pro Kamerun vzniknout nějaká eh, nevýhoda. Já bych chtěl vysloveně zpravodaje požádat, aby uspořádal setkání s velvyslancem Kamerunu a s velvyslanci ostatních zemí, které patří k tomu středo africkému partnerství a možná, aby přizval i další zúčastněné strany, abychom s nimi bude to taková monitorovací skupina, aby zpravodajství, nový zpravodajové, abychom mohli eh, položit celou řadu otázek, eh, než eh, k tomu vydáme souhlas, nebo tu dohodu odmítneme. Děkuji. Helmut Scholz, já bych vám chtěl připomenout nařízení o e, přístupu k trhu. Bylo přijato a téměř 700 poslanců tohoto parlamentu hlasovalo pro. Dále má slovo komise. Paní Remkova. Ne. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení poslanci. Evropského parlamentu. Nechci k tomu příliš mnoho dodat. Já sdílím názor zpravodaje a také jeho pochybnosti, ale musím říct, že je bereme opravdu vážně. Já mohu říci, že řešíme tyto věci cestou politického eh, dialogu eh, s Kamerunem a s těmi zeměmi, eh, s nimiž jednáme, ale souhlas parlamentu by měl být opuštěn anebo úplně odmítnut. Já bych chtěl si, že při příležitostech v minulosti nám vyslanci sdělili, že Kamerun potřebuje takovouto dohodu. A jak je uvedeno ve zprávě, schválení této dohody bude důležitým signálem nejenom pro Kamerun, ale pro celý region, protože to ukáže, že to znamená rozvoj podnikání a chtěli jsme postupovat flexibilně. Dohoda může být aktualizována, jakmile bude eh, vytvořeno to partnerství na místo eh, definování jakých fiktivních budoucích eh, dat. My bychom byli opravdu velice vděční, pokud by Evropský parlament mohl schválit tuto dohodu. Děkuji. Vraťme se tedy k Davidu Martinovi. Zpravodaji, děkuji velice stručně. Za prvé, já eh, akceptuji tuto dohodu tu připomínku komise. Je to prozatímní dohoda a měla by zahrnovat všechny středoevropské země. A mě to eh, nepřekvapuje, ale jinak by nás to mělo překvapit, že ostatní dohody tu předběžnou dohodu nepodepsali, eh, protože eh, vychází z jednostranné liberalizace a neusiluje o další cíle EPA. A takže to byl malý podnět eh, podepsat takovouto prozatímní dohodu. Eh, musíme pokračovat v původním záměru, nejenom eh, přístup k trhu, ale chceme podporovat celou integraci. Já si vážím té připomínky, že je důležitá flexibilita při provádění, když nás navštívil velvyslanec Kamerunu v minulém měsíci, tak hovořil o ambiciozních cílech. Já to doporučím, ale když se o to odkloníme komise, vezme v potaz eh, eh, požadavek na odložení. Helmut Scholz eh, hovořil, že je nutné diskutovat o dalších středoafrických zemích, by se rádi zúčastnili, pokud to bude možné, ale já se nedomnívám, že by to bylo tak snadné je eh, sem dostat, ale eh, pokud by to bylo možné, tak s radostí závěrem bych chtěl říci, že některé eh, obavy způsobuje situace v Kamerunu. A to se netýká jenom jedné země. Já se opakuji, ale jak to říká komise, Kamerun tuto dohodu potřebuje. A myslím si, že bychom jim měli dát e, tuto příležitost, aby hlasovali o tom, zda přijmou tuto dohodu nebo ji odmítnou. 26. dubna ve 12 hodin je lhůta k předkládání pozměňovacích e, návrhů a usnesení bude pravděpodobně ještě projednáváno na základě pozměňovacích návrhů eh, k návrhu Helmuta Šolce. Přeskou mám ho a eh, budu vás o tom informovat. Dále bod 17 na pořadu jednání. Situace, pokud jde o přistoupení k VTO, Teď vlastně budeme jenom poslouchat, protože obracíme zrak ke komisi. Kdo to bude? Carlos Jimeno, Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Od poslední doby, když jsem zde byl, teď máme eh, nové členy VTO, Tadžikistán eh, přistoupil do této organizace po určité nejistotě. Můžete mi prosím věnovat pozornost? Posloucháte komisi? Stejný respekt žádám pro všechny. A rovněž jsme eh, přivítali republiku Laos. Potom v první třetině roku 2013 jsme zaznamenali stabilní pokrok, někdy v některých případech ale velmi pomalý. Doufáme, že eh, by to mohl být Kazachstán, eh, Srbsko, Bosna a Hercegovina ty by tam mohly vstoupit tento rok. To jsou Eh, země, kterým, kterým Afghánistán a Etiopie mají prioritu eh, předsedy VTO. Oba dva, obě dvě tyto země eh, jsou tedy velkým oříškem, protože v tom procesu moc nepostupují. Pokud jde o Srbsko, tak to, tam to je v konečné fázi, ale teď se to trošku zpomalilo, ačkoliv Eh, legislativa eh, Srbska, pokud je o geneticky modifikované organismy, plně odpovídá požadavkům eh, VTO a kromě toho odpovídá nebo je v souladu s evropským AKI. Každopádně je tam určitý problém v Eh, postupu, eh, eh, asi hlavně kvůli postupu některým členům, konkrétně Spojeným státům. Indie, Brazílie a Ukrajina jsou trochu problematické situace. Situaci. Tam máme ještě věc, která s tím souvisí, a to je dohoda o volném obchodu. Bosna a Hercegovina 27. března 2013 se sešla pracovní skupina a e, ze Ženevy máme zprávu, že ta zpráva pracovní komise je prakticky dokončená, měla by být e, to, tento rok k dispozici. A e, na jedné straně zde máme Bosnu Hercegovinu, a Spojené státy nějaký problém, který se předpokládá, že se uzavře rychle a e, e, Brazil, Brazílie, Ekvador a Panama dokončí bilaterální zasedání, jednání se Spojenými státy. Tam jsou malé problémy, větší problémy jsou s Ukrajinou, protože tam e, vlastně to jde nad rámec normální dohody VTO. A Eh, Ukrajina eh, bránila eh, přístupu dalšího člena Pokud jde o e, Afghánistán, tak tam ten proces pokračuje. Ehm, e, e, byla předložena vylepšená nabídka, ale každopádně je to proces, který byl urychlen loni a je, e, ještě je potřeba se hodně e, vyvinout velké úsilí. Snad se to podaří do konce roku 2013, jak říkal generální ředitel, ale je to těžké. Země, která může přistoupit letos, je Kazachstán protože tam ve srovnání s minulým březnem došlo k velkému pokroku. Jsou tam ještě některé problémy, které byly identifikovány a nevím, zda tedy se stane eh, plnoprávným členem eh, v červnu nebo v eh, říjnu a taky Kazachstán v případě Kazachstánu se bude aplikovat externí celní tarif ten dokument byl předložen členským státům k diskusi v pátek a předpokládám, že jste ho dostali pro informaci a e, my ho předložíme svým protějškům příští týden. To jednání bude víceméně technické, ale jsou tam ještě aspekty, které je třeba projednat. Bělorusko bude na pořadu jednání TPCD v pátek, protože VTO hodně tlačí na to, aby přístupový proces po těch osmi letech, kdy byl prakticky paralizovan, pokračoval. Rusko pokraču, eh, podporuje eh, Ukrajina a e, většina zemí nebude mít větší připomínky nebo větší námitky. E, problémy tam jsou spíš technické. Bělorusko musí e, aktualizovat spoustu dokumentů a nabídky, takže se 16. května uskuteční neformální jednání a Eh, bude se tedy o tomto tématu jednat prioritně eh, v členských státech. další, eh, další země, které v minulém měsíci zaznamenaly pokrok, je Alžírsko. Musí udělat to tež, co Bělorusko, to znamená aktualizovat některé údaje a předložit dokladované nebo doložené nabídky. To se předpokládá konc, do konce eh, dubna a Alžírsko eh, ještě bude muset udělat hodně práce, než vstoupí do VTO. Pokud jde o multilaterální eh, přístupová jednání, tak Evropská unie měla jednat v Ženavě. My čekáme nyní na, být, na návrh z alžírské strany a doufáme, že zareaguje na hlavní obavy, které máme eh, v oblasti eh, tranzitu a cen energie. Další přistupující člen který fungoval v první části roku, jsou Seychelské ostrovy, Seychely, které Eh, koncem března byly pozvány nebo se, eh, do Ženevy a diskutovala se nabídka o službách, protože ta je zásadní pro EPA. Máme určité požadavky na stanovisko, eh, pokud jde o životní prostředí a dopravní, dopravu a služby přijímají eh, závazky v těchto oblastech, ale dávali bychom přednost, aby to bylo v rámci bilaterálních dohod EPA. Takže to je hlavní požadavek, který máme. To je tedy všechno, pokud jde o pokrok v uplynulých několika měsících. A pokud mají páni poslanci eh, nějaké otázky na komisi, velmi rádi na ně odpovíme. Děkuji vám za eh, tyto informace. Jsou nějaké otázky? David Martin. Když mi dovolíte, pane předsedo, mám možná naivní otázku, ale poslouchal jsem jaký je ten, impres, ten, ten eh, seznam eh, zemí, které chtějí vstoupit do VTO a říkám si, zda Bělorusko eh, nebo Afghánistán vůbec vstoupí do VTO, zda se jim to podaří, protože musí přijmout pravidla VTO, musí mít standardy nebo zajistit standardy VTO, teď, když se tam zabíjí, tak vlastně to má vliv taky na obchod, takže jaké, jaké přínosy může mít členství v těchto, eh, v tě, ve VTO právě pro tyhle ty země. Když jde o pokra, po vyspělejší země, tak ten e, přínos je jasný, ale v tomhle případě by mě zajímalo, jaký to je. Eh, budou mi, přínos bude dán zacházením. E, Eh, zemí, protože jsou, eh, bude dohoda ETA. Já mám otázku, která se týká Běloruska taky, říká pan poslanec Šťastný, protože včera bylo slyšení o Bělorusku a o situaci v této zemi a Eh, oni mají spoustu, je spousta lídrů, je na černém listu Evropy, je to dlouhý proces. Počítají s tím možná, že za mnoho let Lukašenko už nebude u moci. A pokud já vím, eh, takže je potřeba eh, je, eh, eh, eh, všichni musí souhlasit s tím, když někdo chce vstoupit do VTO, nestačí pouhá většina, musí to být jednomyslné rozhodnutí, takže Bělorusko teď nemá vlastně žádnou šanci vstoupit do VTO, takže ten horizont jeho případného vstupu je strašně dlouhý. Any further questions? Jsou nějaké další dotazy? Já se tak říkám, proč je Ukrajina tak agresivní, proč, se tak snaž, proč je tak agresivní vůči těm přistupujícím zemím. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že na některé otázky by možná lépe odpověděly samotné země. Proč je Ukrajina tak agresivní vůči ostatním zemím? Pokusím se naznačit, co my jako komise v tomto ohledu vnímáme. Je jasné, že to bude eh, multilaterální obchodní eh, systém, jehož členy je 159 zemí a je nepochybně dobré být členem tohoto klubu. V obou případech je tu reformní agenda, která je eh, vnitropoliticky velmi intenzivně podporována. To znamená, že to jsou domácí reformy, které jsou eh, prováděny, to je řečeno velmi obecně. Ale samozřejmě, že je možno do budoucna uvažovat i o eh, dalších ohledech, například eh, o lepším přístupu k těmto zemím, vzhledem k tomu, že budou členy a tak dále. Pokud jde o Ukrajinu, tak eh, já mohu říci, že hlavní vyjednavač pouze zastává názory eh, jednotlivých sektorů průmyslu. Eh, možná, že v době vlastního vstupu eh, zažili eh, přístup, eh, který je k tomu vede. Je to samozřejmě velmi obtížná otázka. My se snažíme zajistit naši vzájemnou spolupráci, která by umožňovala určitou pružnost. When it comes to, to the question of uh, the horizon or the time frame for accession of... Pokud jde o časový rámec vstupu Běloruska do Světové obchodní organizace, to je samozřejmě velmi obtížné odhadnout, protože přístupový proces je technický. Je jasné, že probíhá zároveň v politickém kontextu, to je mimo veškerou pochybnost. A aby se Ukrajina mohla stát členem VTO, musí se hlasovat o pravidlech VTO a to je tedy podmínkou toho vstupu a pokud nebude k dispozici příslušný konsensus, tak bude obtížné, aby se Ukrajina členem VTO stala. Musím říci, že jeden, jeden z důvodů, proč ten proces v případě Ukrajiny se nyní zrychluje, je i to, že Ukrajina je součástí celní unie s Ruskem a s Kazachstánem. Rusko již je součástí VTO. Kazachstán by se mohl stát člen, Kazachstán by se mohl stát členem eh, VTO eh, brzy. To znamená, že obě země mají zájem na tom, aby eh, i tato třetí země se stala členem VTO je to v zájmu jejich obchodní politiky. Srbsko, Bosna eh, se stanou, by se mohly stát členy Evropské unie dříve, než se eh, stanou členy VTO, což by bylo eh, velmi komplikované. Děkuji. A tím uzavírám bod číslo 17 a máme před sebou bod číslo 18. Poslední bod, který budeme dnes dopoledne, odpoledne řešit, dozor nad trhem s výrobky. Nemáme to v gesci, nejsme příslušným výborem. Příslušným výborem je IMKO, to znamená, že k tomu budeme přijímat toliko stanovisko, které budeme předkládat výboru e, eh, IMKO. Naším zpravodajem je Žorž Kutaš a já mu v tuto chvíli předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Nařízení o dozoru nad trhem s výrobky, které předložila komise, se snaží zjednodušit přístup na trh a zároveň zajistit efektivnější ochranu eh, veřejného zájmu, to znamená veřejného zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Prováděcí pravidla týkající se výrobků budou jednotnější, eh, postupy na dohled nad trhem budou také jednodnější a uh, orgány, které za to zodpovídají, budou mít užitek z, z tohoto procesu zjednodušování. Musíme si uvědomit, že úroveň ochrany se mezi jednotlivými členskými státy liší. E, některé členské státy nevyhradily dostatečné prostředky na e, opatření nutná na ochranu trhu a kromě toho eh, jsou, je s riziky nakládáno různě. To znamená, že musíme počítat s tím, že to bude nové nařízení o dohledu nad trhem, které, který vytvoří jednotný systém, eh, tak aby eh, pravidla byla sjednocená v rámci jednotného nástroje. Díky tomu se nám podaří zabránit duplicitě, překrývání, mezerám v legislativě, a členské státy e, budou moci využívat tento jednotný nástroj. Bude to i ku prospěchu spotřebitelů a veřejné zprávy, protože budou zatíženy menší byrokratickou zátěží. Musíme obnovit důvěru spotřebitelů v jednotný trh, e, musíme e, informovat eh, evropské spotřebitele o produktech, které jsou považovány za nebezpečné, nejsou v souladu s evropskými pravidly. Myslím si, že tato, toto nařízení je důležitým krokem tímto směrem a já jsem velmi rád, že komise reagovala na výzvu Evropského parlamentu, ale i zúčastněné veřejnosti eh, které, eh, to znamená na obavy, které byly formulovány a které se týkaly fragmentované, roztříštěné legislativy a že tedy eh, vytvořila balíček, který se týká dohledu nad trhem. Jak jsem řekl, pane předsedo, eh, nebo jak řekl pan předseda, budeme sepisovat stanovisko, které bude předloženo výboru IMCO, eh, který je příslušným výborem a je to v jeho plné gesci. Já se budu snažit o tom diskutovat s paní Pietikainen a budu se soustředit především na otázky, které se týkají našeho výboru, tak aby byly dostatečně zohledněny eh, ve zprávě přijaté výborem IMCO. Děkuji. Jsou nějaké další žádosti o slovo? Hlásí se někdo další? Vypadá to, že ne. Komise, prosím. Pan Nejda. Ale možná, že moje informace je opět špatná. Kdo tady zastupuje komisi? Ano, vy. Dobře, máte slovo. Jmenuji se Kirionikov a pracuji eh, v generálním ředitelství pro podniky a průmysl. 14. února roku 2013 přijala komise balíček, který se jmenuje Dohled nad trhem a bezpečnost výrobků. Eh, tento balíček mimo jiné i obsahuje dvě, dva legislativní návrhy týkající se dohledu nad trhem a bezpečnosti spotřebitelů. Ten návrh je novým nařízením pro dohled nad trhem a zakládá se na přesvědčení, že vnitřní trh musí fungovat co možná nejúčinněji. Volný pohyb výrobků je jedním eh, jednou eh, z nejzákladnějších a nejdůležitějších svobod, která je zakotvena ve smlouvách o, o založení Evropské unie. Nicméně stávající pravidla nejsou dostatečná nezabraňují dostatečně tomu, aby se na trh dostávaly nebezpečné produkty, nebrání dostatečně tomu, aby se eh, vyskytli obchodníci, kteří záměrně porušují pravidla a narušují hospodářskou soutěž. A ze snaze reagovat na tuto potřebu a chránit evropské občany před potenciálně nebezpečnými výrobky a je nutno chránit také životní prostředí, protože eh, tyto nebezpečné výrobky by mohly ohrozit jak životní prostředí, tak dokonce veřejné zdraví. Reakcí na to a odpovědí na to je dohled nad trhem, dozor nad trhem to znamená, že komise, jak správně řekl pan zpravodaj, sloučila návrhy ze tří různých eh, zdrojů evropské legislativy a tímto způsobem tady vznikl tento návrh, který se snaží o jednoduchá, jasná a lepší pravidla o jednodušší, lepší systém dohledu nad trhem. Děkuji. Jsou nějaké další poznámky nebo komentáře? George Kutas? Ne? Chcete něco říci na závěr? Dobře, nechcete. Kolinden, prosím. After report, consideration of draft. Uh, my se tedy budeme e, tomuto stanovisku věnovat v červnu a to je všechno. Já vám děkuji za pozornost za pozornost, za účast a za spolupráci.